So welcome and let me begin by... Všechny vás zde vítám. Přejdeme k přijetí pořadu jednání. Máme zde navrhované změny. Takže bod 15 a 16 budou odloženy. Bod 6 eh, vezmeme před bodem 5 a u bodu 18 eh, zvážíme eh, delegovaný akt. To bude po bodu 3 a spor eh, se bude řešit po bodu 13. Pokud nemáte žádných námitek, přijmeme pořád jednání v tomto pozměněném znění. Ještě připomínám, že dnešní Zasedání je vysíláno na internetu, kromě tedy těch bodů, které jsou takzvaně in camera. Ještě upozorňuji tedy, že e, časy, které máte uvedeny, jsou pouze orientační. Může se to ještě změnit v průběhu schůze. Čeká nás tady teď bod 19, což je akt v přenesené pravomoci. Týká, se to tedy e, zabezpečení depozitářů. Spravodajkou je paní Hautala. E, pokud tomu rozumím dobře, tak e, vlastně návrh je nemít námitek. Takže to bylo vlastně informační. A nyní přejdeme k bodu čtyři. Zpráva o tom, jak proběhla mise v Montpellier. Já tuto zprávu vám podám já. Máme před sebou opravdu hodně bodů, které dnes potřebujeme probrat, takže já to řeknu velmi stručně. Členy delegace byly Mady Delvo a Virginie Rozelie. Rozier, pardon, která mimochodem je tedy z Montpellier. Navštívili jsme eh, Centrum pro podporu obcho, eh, eh, obchodníků, obchodu v tomto regionu, taky podnikatelů a sešli jsme se s mm, řadou zástupců startupů, zejména tedy podniků, které se zaměřují na umělou inteligenci. Eh, oni nám jasně řekli, že potřebují dobře nastavený regulační rámec pro své podnikání. Eh, skutečnost, eh, že zatím neexistují jasná pravidla pro umělou inteligenci, narušuje vývoj nebo rozvoj těchto startupů. Kromě toho chybí koordinace evropských zájmů v mezinárodních fórech. Zmínili například standardizaci, která probíhá v rámci ISO, kde v podstatě těm diskusím dominují zástupci z USA a z Číny. Naše zkušenosti jsme mise posílily Eh, dojem, že je tedy potřeba eh, jak si vystupovat mm, v tomto smyslu ještě rázněji. Eh, zprávu k tomu předloží Mady Delvo. Mm, paní Hrozier si přeje k tomu něco říci, není tomu tak? Někdo jiný se chce k tomu vyjádřit? Není tomu tak, takže pokračujeme bodem číslo 6 a to je zvážení pozměňovacích návrhů Ehm, které eh, vlastně týkající se eh, návrhu směrnice Evropského parlamentu radě o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. A zpravodajka je paní Virginie Rozier. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat stínovým zpravodajům a ostatním kolegům a kolegyním za jejich pozměňovací návrhy a příspěvky. Mám jich opravdu hodně a některé předkládají poměrně zásadní změny takže se tím pokusím rychle proběhnout. A vyjádřím se tedy k těmto různým směrům, které navrhují. Nejprve k právnímu základu. Tady máme devět navržených právních základů k těm sedmnácti, které už tam máme. Já jsem proto, aby tento nástroj byl co nejvíce horizontální a co nejlépe aplikovatelný. Takže v zásadě nemám nic proti tomu, aby se rozšiřoval rámec tohoto textu. Na druhou stranu bychom ale neměli příliš narušit jeho rovnováhu. Takže se budeme muset dívat na tyto návrhy případ od případu. Jeden právní základ je důležitý a to článek 163 eh, práva pracujících. Ten si myslím, že by měl být zahrnut do tohoto textu. Teď, co se týče cíle, tak tam souhlasím s těmi politickými skupinami, které předložily pozněvací návrhy, které mají chránit osoby a nejenom evropské právo. A konec konců v tomto textu se také hovoří o ochraně osob. A také jsem pro pozněvací návrhy, které mají za cíl chránit osoby, tam je to myslím ve 126c, a také, že se tento text má vztahovat na veřejné představitele. Potom nesouhlasím s myšlenkou, že bychom tam vložili kritéria podle článku 249 a kritérium dobré vůle, protože nakonec mám za to, že tyto pozněvací návrhy by pouze oslabily celou, celou úpravu. A to bychom neměli chtít. Jde o to, že musíme říci, že stačí, pokud daná osoba má pocit, že opravdu relevantně docházelo k nějakému poškození nebo porušení práva. A stejně tak mám za to, že Evropská komise má pravdu v tom, že zachází za rámec ochrany jednoduchých zaměstnanců. Akcionáři, členové orgánů, zaměstnavatele, ti si myslím, že by neměli být v tomto omezování. Bylo by dobré, aby to bylo široce zakrojeno. Teď, co se týče dalšího rozšíření, které navrhují pozněvací návrhy pana Krizogonose a Duranta, tak tam také souhlasím. Totež platí i pro rozšíření nad rámec přílohy, tak abychom zajistili, že adresáti tohoto textu všechno dobře pochopí. Takže v tomto souhlasím. Je potřeba, aby ten text dobře fungoval a aby byl jednoduše pochopitelný pro osoby, kterých se týká a které má chránit. Jak nejlépe toho dosáhnout právními prostředky je stále otevřená otázka, kterou bychom měli dále prodiskutovávat na stínových zpravodajích. Pak tam máme několik pozněvacích návrhů, které mě minimálně znepokojují. A byla jsem jimi překvapena. Týkali se, týkalo se to hlavně kontextu celého návrhu, třeba 242 od pana Vose, který chtěl vyškrtnout fiskální optimalizaci z tohoto textu. A tady si říkám, že by to opravdu šlo proti duchu celého textu. Nebo porušování práva. No přece díky porušování práva můžeme do toho zahrnout určité akty, které třeba byly oznámeny prostřednictvím a lucemburských úniků. Takže opravdu si myslím, že bychom tady měli řádně chránit oznamovatele, a těmito pozměňovacími návrhy bychom jim tu ochranu oslabili. Pan Didi, pan Didi jako stínový zpravodaj tam na základě diskuse, kterou jsme spolu měli, chtěl vložit otázku závažnosti. Já tomu rozumím, aby se tam nedostaly nějaké bagatelní věci. Nicméně, tak jak to navrhujete vy, ten test té závažnosti si myslím, že nebude úplně nutný. Že to naopak povede k určitým zmatkům. Nebo k tomu, že lidé nebudou chráněni na základě nějakého nového kritéria. Já mám pocit, že tak, jak tam máme nastaveny cíle, tak by to mělo zůstat. Co se týče ochrany určitých zájmů, jako například eh, tajemství eh, lékařské anebo tajemství v rámci vztahu advokát-klient či národní bezpečnost. Tam těm věcem rozumím, ale myslím si, že je potřeba se podívat na povahu daného tajemství a pak se individuálně jednotlivými zabývat a uvidíme, co se s tím dá dělat. pokud to třeba vychází z etických povinností, jako například vztah lékaře a pacienta, či advokáta, anebo klienta, tak tam tomu rozumím. Na druhou stranu by se to dalo vykládat eh, příliš širokým způsobem a následně by došlo k oslabení práv poskytovaných tímto textem. Teď, co se týče vnitřního oznamování, připomínka k odborům byla zajímavá a také nápomoc osobě, která oznamuje, to byl také návrh, který mě zaujal. Teď, co se týče anonymního oznamování, tam si myslím, že je potřeba řešit dvě věci zvlášť. Jestli bude možné to oznamovat anonymně, tak eh, tam bych nešla až do té míry, že by chtěla po podnicích, aby vytvořili kanály pro anonymní oznamování. Tam si myslím, že by to mohlo narušovat rovnováhu tohoto textu. Co se týče kompetentního orgánu, tady měl být vytvořen úřad nebo orgán pro ochranu oznamovatelů. My jsme o tom hovořili s kolegy. Pan Didiet o tom také hovořil ve svém pozněvacím návrhu. Budeme dále o tom diskutovat a snad se nám podaří všechny vaše obavy ošetřit. A řeší to podle toho, jak je složitá situace. Co se týče lhuty, tak jsem pro pozněvací návrhy, které chtěli zkrátit, a především pokud se jedná o útoky na veřejný zájem, které je potřeba řešit rychle. Kolegové z EPP poukázali na možné osoby, které budou dotčené a že je potřeba zachovat jejich eh, ochranu osobních údajů. Na druhou stranu si myslím, že tady máme dva dobré cíle a je potřeba je oba dva sladit. Teď, co se týče hierarchie oznamování, tam víte, jaký mám na to názor a Nechtěla bych, abych tam, eh, abychom tam příliš ošetřovali otázku stahování eh, té ochrany, takže jsem pro pozněvací návrhy, které by spíše zaváděly určitou flexibilitu v této hierarchii. Teď měli bychom mít otevřený seznam. Jsem proti obracení důkazního břemene. Je jasné, že tady silový vztah je z podstaty věci nevyrovnaný. Byla bych také proti tomu, abychom odměňovali to oznamování, protože tím už trochu se dostáváme mimo rámec tohoto textu. Jde nám o ochranu osobního, tedy obecného zájmu, ale myslím si, že kdybychom tam vložili odměnu, tak bychom zacházeli příliš daleko. A potom si trvám na tom, abychom tam měli neregresní klauzuly. Nechceme, aby tady tento text totiž oslaboval ochranu, která již v některých členských státech existuje. Takže pozněvací návrhy, které jdou mým směrem, pochopitelně podporuji. Tolik tedy k řadě pozněvacích návrhů. Budu se moc těšit na další diskusi, kterou budeme mít na zasedání stínových zpravodajů. Monsieur Durand? No, monsieur Didier. Didier? Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci poblahopřát Virginii. Odvedla velký kus práce. A také jsem chtěl vyzdvihnout dialog, který probíhal. Ne, že bychom se na všem zhodli, ale to je v naprostém pořádku. V každém případě ale jsme schopni spolupracovat a u určitých bodů si myslím, že opravdu bude dobré se zaměřit na ty správné části textu a najít řešení, která nám umožní získat eh, dostatečnou většinu. Velice rychle jsem se chtěl vrátit ke čtyřem věcem. Nezapomínejme na hlavní cíl tohoto textu. Naším cílem tady není jenom tak nějaké informace odhalovat. Jde o to, aby porušování zákona skončilo a aby byl vytvořen text, který bude odstrašovat od porušování práva a poskytoval ochranu těm, kteří ji budou potřebovat. A z toho důvodu si trvám na tom, že je potřeba, aby ty jednotlivé kanály oznamování byly gradovány. Příslušné orgány mají zkušenosti a mají expertízu a následně jsou nejlépe z toho zaručit, že oznamovatel bude chráněn. Pochopitelně, že existují jisté situace, extrémní situace, ve kterých bude potřeba se z důvodu ohrožení bezpečnosti či života oznamovatele se obrátit na ně přímo, ale měla by to být opravdu výjimka. Naším cílem by nemělo být měřit efektivitu tohoto textu podle toho, jak zásadní budou informace, které následně budou odhaleny. Měli bychom to hodnotit podle ochrany oznamovatele, ale také ochrany právní jistoty podniků. A to odstupňování, které tam máme, je vyvážené. A že to, že vždy se můžeme obrátit přímo na sdělovací prostředky, by představovalo riziko, kterého budeme v budoucnosti litovat. Pak tam je ještě druhý bod, a to důvěrnost. Důvěrnost musí být zaručena pro oznamovatele, ale stejně tak i pro podniky, kterých se informace, které ten oznamovatel zveřejní, týkají. A říkám to z důvodu prezumce neviny. Tady si myslím, že musíme vycházet ze zásady, pochopitelně s výjimkami, že dokud nebylo něco dokázáno, tak daná osoba musí mít právo se bránit a reagovat na dané obvinění. A nesmíme také zapomínat na řadu situací, že jenom to, že oznámíte identitu někoho, osobě, která se zatím nemohla bránit, anebo se nakonec zjistíme, že tato informace nebyla relevantní, eh, vede opravdu k nepříjemné situaci. A proto si myslím, že je potřeba se držet základních principů a ani z dobrých důvodů tyto základní principy neohrožovat. A předposlední třetí bod se týká rozsahu působnosti. I zde chci hovořit o zásadách, které jsou pro mě důležité. Například absolutní tajemství lékařské, Nemocný musí vědět, že lékařské tajemství je absolutní. A myslím také na profesní tajemství svazující advokáta a klienta. A došlo k případech, došlo k případům eh, porušení profesního tajemství, které byly opravdu politování hodné. To tež platí i pro národní obranu. Chápu že stát musí občas chránit jisté informace, které jsou nezbytné pro zachování vlastní svrchovanosti. A nakonec k jedné věci, o které hovořila Virginie, ta otázka závažnosti je pro mě důležitá, protože jinak se můžeme dostat do absurdní situace, kterou bych ilustroval jedním konkrétním příkladem. GDPR, včetně, GDPR, včetně příloh, v podstatě uvádí, že řekněme úředník, který má na starosti ochranu údajů, neměl v podniku dostatečné školení, někdo na to poukáže a bude chráněn jako oznamovatel. To by mě přišlo směšné. Takže si myslím, že pokud to budeme hodnotit podle závažnosti, tak budeme schopni eh, odlišit informace, které jsou zásadní a kde je potřeba chránit oznamovatele. Je potřeba zachovat určité kanály pro ty nejurgentnější a nejzávažnější případy. Určitě budeme pokračovat s Virginí a se stinovými zpravodaji v další diskusi, ale tolik tedy ty čtyři body, o kterých jsem se chtěl zmínit už teď. Děkuji. Pan Diron. Děkuji, pane předsedo. Mám pocit, že to tady je jenom francouzsky, tak doufám, že se ta diskuse rozšíří. Já jsem se chtěl vrátit ještě k jedné věci, která je pro mě otázka opravdu východiska. Jak připomenula Virginie, nesmíme zapomínat, že tady jde o ochranu obecného zájmu a ten má převahu nad všemi ostatními věcmi. Opakuji to z toho důvodu, že to nepadá jenom tak z nebe, tento návrh. Vycházíme z textu, který má být, jak nám bylo přislíbeno, vyvážený, A oni ale řekli, že pokud zaměstnanec nebo někdo, kdo pracuje pro ten podnik, se dozví něco, co jde proti obecnému zájmu, tak musí být z toho to sdělit. Máme tady demokratickou rovnováhu mezi na jednu stranu potřebou řádně vykonávat svou práci a na druhou stranou potřebou buď to příslušným orgánům nebo tisku nebo jiným sdělit věci, které jsou ve veřejném zájmu. Tady ale narážíme na jeden problém. Právě v souvislosti s dobrou vůli a se závažností sdělených informací. Často se totiž tady dostáváme do konfliktu demokratické legislativy. Pan Deltur byl svázán pracovní smlouvou, ze které vyplývala důvěrnost, což je legální, ale na druhou stranu se třeba dozvěděl při své práci, že byl porušován zákon ze strany jeho zaměstnavatele. Jak robot Azimova, který dostal příkazy, které šly proti sobě, nakonec vybouchl. Tyto protiklady my zde musíme řešit jako zákonodárci a případně budou řešit soudci. Pokud vytvoříme rámec pro tyto podmínky takovýmto způsobem, tak to nebudeme moci již tak vyvážit, protože v podstatě oproti ostatním textům zde vznikne nerovnováha pro oznamovatele informací. Mně jde o to, abychom se nebáli něčeho, co už máme upraveno v zákoně. Pokud se oznamovatel obrátí na novináře, tak ten novinář ty informace bude muset ověřit ještě předtím, než je zveřejní. Pokud se třeba bude brát, bát žaloby na eh, onacti utrhačství, tak to tam prostě nedá. Mně jde o to, aby oznamovatel mohl oznámit. Potom se na to podívá soud, zjistí, že na tom nic není v pořádku. Nebo se na to podívá, zjistí, že na tom něco je a řeší to dále. Takže tady se chci připojit k tomu, co říkala Virginie. Já bych nechtěl, abychom stanovovali podmínky, které budou omezovat schopnost oznamovatelů danou skutečnost oznámit. S tím, že pochopitelně to budou mít pod kontrolou soudci a profesionální novináři. Tím bych mohl skončit. Je potřeba se postarat o to, aby sice ten text byl vyvážený, ale zároveň, aby nebyl úplně vyprázdněný ve svém obsahu. Takže zakrojme jej široce. Souhlasím s Virginí i v tom smyslu, že by tam měly být maximálně zaintegrovány i sociální otázky. V návrhu směrnice to neprošlo z praktických důvodů, kterým rozumím. Takže doufám, že budeme schopni najít tu řádnou rovnováhu. Třeba u advokátu, tam nejde jenom nám dvěma o důvěryhodnost vztahu mezi advokátem a klientem. Nicméně mezi advokátem a jeho firmou už tato důvěra není. Pokud třeba ta firma se bude účastnit vyhýbání se placení daní, tak by mělo být možné, aby to advokát oznámil, protože konec konců tímto způsobem třeba můžou prát špinavé peníze, financovat obchodování s drogami nebo terorismus. To prostě musí být schopný oznámit. Musí být schopen se obrátit na příslušné orgány. Takže profesní tajemství je sice důležité, ale neměli bychom to používat jako zástěrku pro znemožnění oznamování určitých zkušeností. To tež platí pro lékaře. Ten pochopitelně má důvěrný vztah s pacientem, což je potřeba zachovat, ale pokud pracujete v laboratoři a třeba zjistíte, že léky, které se dostaly na trh, byly podloženy falešnými studiemi, jako třeba v případě Monsanto, tak to musíte být schopni oznámit. Takže mě jde jenom o toto. Pokud se budeme držet těchto zásad, tak jako ty si říkal, kolego, budeme schopni se dohodnout, protože si myslím, že naše pozice se příliš nevzdalují. Děkuji, pane předsedo, omlouvám si, že jsem mluvil tak dlouho. No, thank you for this. Děkuji, děkuji za tento filozofický příspěvek a nyní paní Jutalant. Děkuji. E, děkuji také kolegyni Virginie Rozie za skvělou práci, kterou odvedla. E, toto má pro Evropu obrovský význam. Je to důležité pro demokracii, občany, pro samotné oznamovatele. Takže děkuji za vaši práci. Eh, všimla jsem si, že tato diskuse tedy zatím probíhala pouze ve francouzštině a já teď trošku přidám švédský pohled na věc. Všimla jsem si, že se hovořilo o eh, rozsahu oblasti působnosti, že tedy ochrana pracovníků není zahrnutá v právních ustanoveních. Ehm, s tím souhlasím. Nezapomínejme, že pracovníky ochraňují smlouvy o EU a pokud se tedy bavíme o problémech, jako je sociální dumping, to by mělo být stejně důležité jako to, kdo, kdo třeba upozorňuje na porušení um, práv zvířat. Takže eh, tak to Já si tedy myslím, že práva pracovníků bychom určitě měli chránit. Eh, něk, několik kolegů navrhlo rozšířit tedy o vlast působnosti článku 153. Já si opravdu myslím, že bychom to tedy udělat měli a doufám, že kolegové z výboru s tím budou souhlasit. Myslím, že také máme dostatečnou podporu pro tu neregresní eh, klauzuli. Toto je v podstatě taková mini směrnice, kde jde tedy o posílení ochrany oznamovatelů v celé Evropské unii, ale i samotné členské státy by měly mít možnost zajít ještě dále ve své vnitrostátní legislativě. A to je mm, důležité i pro ty členské státy, které už jsou trošku napřed. Taky si myslím, že tento návrh by mohl jasně ukázat, jakou tedy roli Unie hraje. Tady máme třeba klasifikaci eh, roli interních eh, informačních kanálů, roli eh, odborů, organizování těch, kteří se rozhodnou um, oznámit eh, nějaké problematické věci. Eh, děkuji. Pan Zamit, děkuji. Ano, my tady hovoříme o velmi důležitém tématu. A je potřeba, abychom je vnímali z pohledu eh, ochrany veřejného zájmu. Tato diskuse se taky vyvíjí. A já věřím, že se eh, snažíme nalézt eh, rovnováhu. Rovnováhu mezi čím? Eh, oznamovatelé jsou zranitelní, takže my tuhle tu zranitelnost musíme nějak vyvážit. Oni jednají s nejlepšími motivy, snaží se chránit veřejný zájem, a jsou, nachází se tedy v situaci, kdy e, musí se postavit velmi mocným firmám v některých situacích. Někdy dokonce e, vůči mocným e, veřejnoprávním strukturám, dokonce třeba proti vládě. Toto je jednoznačně zkušenost, kterou já mám, co se týče tedy oznamovatelů na Maltě. Proto dávám přednost řešení, kdy samotný e, oznamovatel by se sám rozhodl, zda e, půjde mm, e, cestou tedy veřejného, tedy zveřejnění. Kdo posoudí, zda interní mechanismy poskytnou řádnou míru ochrany? Zda by tedy někdo zareagoval na ta oznámení, nebo zda by naopak se snažili chránit samotnou instituci, vůči níž e, oznamovatel podává informace. Takže proto musíme opravdu dávat e, největší váhu na ochranu oznamovatele, na, veře, na zveřejnění těchto informací a tedy ochranu oznamovatele v těchto těžkých situacích. E, jenom tak dosáhneme té rovnováhy. Veřejnosti tedy nejvíce slouží informace, které jsou zveřejněné a určitě by mělo být výjimkou, kdy tyto informace jsou filtrovány předtím, než se dostanou na veřejnost. Samozřejmě je potřeba si ověřit, zda ty informace jsou správné. Nikdo přeci nechce ochraňovat eh, oznamovatele, který eh, v podstatě jenom eh, šíří pomluvy. To, by, to přeci není jaksi ozn- pravý oznamovatel. A eh, pravdu můžeme eh, prokázat eh, s nás, i pokud se do toho zapojí média. Proto potřebujeme to rozstá, rozšířit ochranu oznamovatelů i na zprostředníky, včetně novinářů. Ono určitě není tedy jednoduché to všechno posoudit. Doufáme, že v nadcházející debatě nalezneme správné poznací návrhy, správná řešení, ale připomínám, že jsou zde zásadní dva principy. Ochrana oznamovatele, protože ten je v podřadné pozici vůči firmě nebo eh, subjektu, eh, vůči němuž tedy podává informace. A druhý zásadní princip je právo veřejnosti dozvědět se, co se děje a dozvědět se to, co nejrychleji. Tak, aby také mohlo dojít k nějaké nápravě a proto nemůžeme podceňovat roli médií. Does the commission wish to speak up? Děkuji. Přeje si komise vystoupit? Ne? Zdá se, že ne. E, přijetí na jury je naplánováno na 10. října. E, paní Rozier, chcete se ještě k tomu vyjádřit? Ne? Dobře, budeme pokračovat s bodem 5. Eh, jedná se o návrh zprávy o urychleném vyřizování obchodních sporů a dávám slovo panu Tadeušovi Zvěvkovi, který je zpravodajem. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A přestože se spozdě let, tak se mě podařilo dorazit přesně na svůj bod. Pětě mi líto, že jsem se nemohl vyslechnout celou diskusi a vystoupení kolegy, eh, který hovořil o oznamovatelích, ale určitě budeme mít šanci o tom mluvit dále. Teď jsem vás chtěl na pár minut zdržet tím, že bychom se pobavili o řešení přeshraničních komerčních sporů které probíhají mezi stranami fungujícími v jiných členských státech Evropské unie. Chtěl jsem jenom připomenout, že diskuse na toto téma začala již před prázdninami. Byl to jaksi takový vstup do další práce. Měli jsme slyšení, kterého se účastnili výborní odborníci na mezinárodní soukromé právo. A během toho zasedání na právním výboru tito odborníci prezentovali své velmi různorodé pohledy na věc a dosti obecně a široce se vyjadřovali k problematice obchodního práva, konkrétně ke zrychlení urovnávání obchodních sporů. Naším cílem tady je, zlepšit, upravit, optimalizovat postupy a řízení, které existují při urovnávání obchodních sporů na jednotném evropském trhu. Máme k tomu jasné důvody. Chceme šetřit čas, chceme zjednodušit fungování firem, zvyšovat právní jistotu. Tito odborníci tedy prezentovali jednotlivé aspekty, které se následně objevily i v mé zprávě. A nebudu zakrývat, že nad rámec zkušeností ze samotného trhu je potřeba se také podívat i na nápady a odborné znalosti osob, které jsou skutečně nejvýznamnějšími odborníky na to téma v EU. Pro nikoho není tajemství, že podnikatele vstupující do smluvních vztahů, pocházející z různých evropských zemí, vychází z určitých ujednání. A jedno je, jaký bude rozhodný soud pro případ obchodního sporu. Nikoho ani nepřekvapí a všichni víme, že doložka týkající se rozhodného práva je většinou upravována evropskými podniky na základě jednoduché zásady, která jim umožní v případném sporu dosáhnout té nejvýhodnější pozice. A za třetí všichni moc dobře víme, že v tuto chvíli tím nejčastěji vybíraným rozhodným právem, a to z toho důvodu, že přináší řadu těchto výhod, včetně jistoty, velké důvěry, rychlosti řešení sporů, že z řady těchto důvodů si často volí právě britské právo. Nicméně, jak všichni víme, za chvíli britské právo přestane být součástí práva Evropské unie. A následně se může stát, že se dostaneme do situace, kdy fungování jednotného evropského trhu a fungování firm, které obchodují a uzavírají dohody, se dostane do situace, kdy budeme potřebovat právní nástroj, který bude ještě lépe chránit jejich zájmy a ještě lépe zajistí, že budou moci fungovat v prostředí, které bude transparentní a plné právní jistoty a zároveň, že to bude na jednotném trhu a že to nebude rozhodné právo mimo Evropskou unii. Z Londýna. Předkládám vám ke zvážení zprávu, která obsahuje řadu doporučení. A ta doporučení mě zase předložili odborníci. A tato doporučení adresuji Evropské komisi a členským státům. A to z toho důvodu, aby se co nejdříve zamysleli nad tím, jestli by nemělo smysl aby Evropská komise předložila legislativní návrh a aby členské státy si udělali přehled, jak obchodní právo a jednotlivá řízení s ním spojená fungu, spojené fungují. Platí to i pro mírně druhotné, ale přesto s tím spojené organizační otázky v jednotlivých členských státech. Máme tady v podstatě dva cíle. První je zrychlení urovnávání obchodních sporů a druhý spočívá v tom, že bychom právně a justiční systémy členských států vyváženým způsobem postavili proti tomu britskému právu, které v tuto chvíli je nejčastěji vybíráno jako právo rozhodné. Co udělat pro to, abychom co nejlépe dosáhli těchto dvou cílů? Jak jsem říkal, zasloužilo by si to nejen nový legislativní návrh, ale i širší zhodnocení potřeby organiz- organizačních změn. A možná bych to vzal ještě šířeji a vrátil se k mnohohodinovým diskusím, během kterých jsme na výboru i během předchozích volebních období se zabývali evropskou právní kulturou a vzájemné důvěry v právní systém jednotlivých členských států. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že to i nadále zůstává prioritním prvkem v naší části, jak v naší práci, jak tedy eh, Evropského parlamentu jako celého, tak i právního výboru. Proto navrhuji, aby Evropská komise učinila legislativní opatření a vytvořila nový právní nástroj. Jednalo by se o evropské zrychlené občanskoprávní řízení. To evropské zrychlené občanskoprávní řízení by v určitém smyslu vycházela ze stávajícího nástroje, který umožňuje urovnávat malé spory. Na tom jsme pracovali v tomto výboru a je to nástroj, který se velmi dobře osvědčil. A subjekty, které fungují na jednotném trhu, jej hodnotí pozitivně. Toto řízení by se používalo pochopitelně dobrovolně. Nebylo by to povinné, nebylo by to nijak nadiktované, mohl by to být pouze další nástroj, který by se mohly strany zvolit na základě své svobodné dohody. Třeba když uzavírají smlouvu, tak by mohli uzavřít o tom doložku, případně by se mohli obrátit na tento nástroj ve chvíli, kdyby nastal spor a bylo by potřeba se rozhodnout, podle jakého řízení se ten spor bude urovnávat. A jak jsme často říkali, toto řízení by mohlo být zrychlené. Jinými slovy, do značné míry by ten proces mohl probíhat písemně. Do značně větší míry by mohl využívat tento proces moderních technologií. Především co se týče výslechu svědků či stran. Ušetřilo by to peníze a zároveň by to takové řízení zkrátilo. Další důležitá věc je, že bychom mohli omezit počet odvolání. Pak by tam byla další nová věc a to, že bychom nemohli nekonečně během řízení dávat další důkazy. Znamenalo by to, že strana by se musela dostatečně připravit na dané řízení a na samém začátku měla jistotu, že důkazy, které má k dispozici, jsou dostatečné pro to, aby mohl být tento spor vyřešen. Buď to smírně, anebo tím, že jedna strana zvítězí, ale v každém případě je to ve prospěch obou stran tohoto sporu. Zdá se, že bychom tím zásadně ušetřili jak čas, tak peníze. A že by se lidé nemuseli tolik přesouvat z jednoho místa do druhého v rámci tohoto řízení. O co více, měl by být výběr rozhodného práva přímo svázán s předmětem smlouvy anebo s některou ze z jejich stran. Jinými slovy tedy, že by si to nemohli jenom tak vymyslet, anebo úplně svévolně zvolit. Že bychom zde měli v podstatě jasněji stanoveno, jaké je rozhodné právo. A tím se dostávám k dalšímu prvku, který jsem vložil do tohoto návrhu. Chceme motivovat, aby se více používaly jisté právní nástroje, které máme k dispozici třeba v evropském právu. A doufáme, že to povede také k většímu zájmu jednotlivých právních systémů lépe řešit obchodní spory v jednotlivých zemích. Stačí v tomto právní úprava? Nestačí. Musí následovat několik dalších opatření administrativní povahy. Nebo možná spíš bych měl říct na legislativní opatření. Jak jsem říkal, cílem těchto opatření by mělo být posilovat evropskou právní kulturu, a to posilováním důvěry mezi justičními systémy v jednotlivých členských státech. Jak toho můžeme dosáhnout? Dlouho opakujeme, že je potřeba, aby probíhalo řádné školení soudců a právníků v oblasti obchodního práva. Ale v daleko dřívější etapě bychom mohli učinit i jiná opatření. Například už na právnických fakultách bychom mohli lépe připravovat odborníky na mezinárodní soukromé právo a obchodní právo. čili už na studiích. Stejně tak by bylo žádoucí, abychom více zdůrazňovali akademický výzkum v této problematice, který by umožnil lépe poznat situace na trhu a přicházet s řešeními, které by se daly potom používat při urovnávání obchodních sporů. A nakonec by mělo smyslu, smysl, aby členské státy si zrevidovali vlastní systémy obchodního práva, podívali se, udělali se takovou inventuru toho, jaká řízení mají k dispozici, jaká jsou případně povinná, tak aby ty rozdíly, které vidíme v různých oblastech práva, se zmenšovaly. aby ta řešení, které u nás máme, se přibližovala vzájemně. A pak mám ještě jeden návrh pro Evropskou komisi, najdete ji ve zprávě. A ten návrh se týká toho, abychom, aby Evropská komise spustila co nejširší konzultace. A cílem těchto konzultací by bylo zjistit, co vlastně víme a jaká jsou očekávání od případného vytvoření Evropského obchodního soudu. který by mohl být jistým vzorem pro obchodní soudy v členských státech. Ale vím, že to už je trochu na delší hony. Nechci zacházet do podrobností, jak by se to mělo řešit, ale minimálně bychom se mohli zabývat tím, jestli ta myšlenka jako taková bude přivítána anebo ne. Děkuji tolik tedy úvodem z mé strany a budu vděčný za vaše další myšlenky či návrhy. Je to určitě velmi zajímavá oblast práva. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Koferati. Grazie. Eh, mi scuso. Děkuji. Omlouvám se kolegům, protože budu muset odejít, protože musím hlasovat ještě na jiném výboru. Chtěl bych se vyjádřit eh, k tomu, co jste právě eh, řekl, ať už se to týče toho vašeho vlastního návrhu, nebo eh, co se týče příspěvků ostatních. Téma je velmi komplikované. kde mm, Je potřeba eh, se tím intenzivně eh, zabývat a my vám pošleme k tomu pozněvací návrhy. A vzhledem k té tak dobré práci, kterou jste odvedl a díky tomu, že jste nám osvětlil tolik podrobností, tak co je pro mě nejdůležitější v případě tohoto návrhu, který vypracujeme, tak to je, že je potřeba, aby ta otázka zrychlenosti byla dobrovolná, eh, protože ty vztahy mezi podniky Eh, nejsou nikdy vyrovnané a proto je potřeba, aby ty nejslabší strany měly možnost si vybrat. A proto pokud to je eh, potřeba zajistit, že pouze to zrychlení během samotného procesu nás dovede k těm kýženým výsledkům. To znamená, že nemůžeme trestat ty nejslabší a je potřeba, aby toto zrychlené řízení bylo pouze na dobrovolné bázi během sporu. A abychom byli koherentní, eh, tak eh, musíme omezit tu eh, stávající praxi, jak vy jste o tom hovořil, ten forum shopping, eh, že si tedy vybereme tu nejlepší legislativu, ta, co nám nejvíce vyhovuje. Musíme se zaměřit eh, na smluvní aspekty a nemůžeme to posuzovat z obecného hlediska. Musíme se vždy zaměřit na podstatu věci, protože někdy ta forma se může měnit. A je potřeba eh, také se podívat na eh, Řím 1 a na eh, Brusel 1, abychom se podívali na koherentnost mezi platnými nařízeními, mezi legislativou a také nestratit ze zřetele cíle, které jsme si stanovili, protože v Evropě musíme se vždy zakládat na respektování práv smluvních stran. A k tomu potřebujeme správné postupy, musíme se odkazovat na rovnováhu mezi smluvními stranami. Jestliže chtějí svůj spor řešit soudně. A mělo by se to tedy týkat pouze sporů mezi podniky. S tímto také souvisí jiné aspekty, třeba spotřebitelé nebo pracovníci a nebo občané. Eh, občané, kteří řeší environmentální otázky. Musíme tedy odlišit tyto dvě věci. Na jedné straně podniky a na druhé straně práva občanů, spotřebitelů či zaměstnanců těchto podniků. Jedná se tedy o dva zcela odlišné aspekty. Ale musíme se také zaměřit na to, co bude potom, tak jako o tom hovořil tady už. Mm, Evropská komise nám vytyčila cestu a my bychom se tedy měli zaměřit pouze na obchodní spory, ale potom v budoucnosti budou i jiné spory, které je potřeba regulovat, tak aby v co nejvyšší možné míře jsme pokryli celou Evropskou unii, eh, tak aby ty, ta jednotlivá řízení eh, byla koherentní, tedy obchodní spory, ale také spory jiné povahy, které se už z části regulují a ty ostatní budeme muset regulovat nově a nebo začít úplně od nuly. To je takový můj první komentář. Předložíme pozměňovací návrhy a tak doplníme ty naše ústní připomínky. Samozřejmě i ostatní kolegové přijdou s pozměňovacími návrhy a potom o tom budeme eh, diskutovat a eh, podělíme se o to. Já si myslím, že eh, nedojde k nějakým neřešitelným sporům mezi námi. My se ještě k této otázce vrátíme Pokusíme se, aby toto řešení bylo co nejlepší pro všechny. Omlouvám se, musím odejít. A e, potom se budu informovat na to, o čem jste hovořili. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych e, poblahopřát e, Tadeušovi za zprávu jakožto stínový zpravodaj pro minimální standardy v občanskoprávním řízení. Vřele eh, vítám takovéto zrychlené řízení, které by se týkalo přezrančních obchodních sporů. Jsem přesvědčen, že to povede k tomu, že legislativy členských států se navzájem přiblíží. Každopádně bych chtěl pohovořit o několika pochybnostech. Co se týče dobrovolné povahy těchto eh, přezraničních sporů a že by to byla eh, možnost volby pro smluvní strany a že by to fungovalo souběžně s tím, co už existuje v členských státech, tak to by, eh, by mohlo vést k nežádoucím výsledkům, protože podniky nebudou moci využít plného potenciálu. My máme eh, problémy s otázkou právního základu a to, že eh, by se toto mohlo uplatnit i ve vnitrostátní legislativě. Eh, je důležité, aby toto řízení bylo efektivní. Samozřejmě je potřeba, aby soudci a Eh, i ostatní právnické profese, které se zabývají obchodním právem, musí být náležitým způsobem pro školení. Vítám, že by se zřídil obchodní soud, eh, který by existoval eh, souběžně se sou, ehm, Evropským soudním dvorem pro tyto případy. Děkuji. Vy si přijete? vystoupit, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem Rozner a pracuji pro eh, generální ředitelství pro spravedlnost. Zabývám se občanským právem a děkuji vám za tuto iniciativu a děkuji také panu zpravodaji za velmi obšírné vysvětlení této jeho zprávy. A zde bych chtěl říci, že ano, efektivita eh, justice nejenom v oblasti obchodního práva, ale i v občanskoprávní v Evropě je jedním z hlavních eh, eh, motorů práce komise a také co se týče celé EU v oblasti spravedlnosti. Proto my sledujeme s velkým zájmem práci na této zprávě Kromě dobře známých eh, právních eh, nástrojů v souvislosti s občanskoprávním řízením, eh, jako je nařízení pro řešení malých pohledávek, tak ano, prostřednictvím revize Brusel 1 ochrana a prozatímní opatření v oblasti a dík, v, obchodní část, v obchodním právu a také v občanskoprávní oblasti a díky tomuto zrychlenému eh, řízení eh, se mohou řešit spory v EU. A chtěl bych pohovořit také o několika eh, nelegislativních opatření, které zlepší přístup ke spravedlnosti, především scoreboard, a potom také eh, otázku spravedlnosti v kontextu evropského semestru. Ano, nyní eh, bychom, pokud jde o eh, stanovisko k tomuto návrhu, tak si nejdříve povřím obecně. Obchodní spory mají svoje specifické stránky, protože je potřeba, aby soudci a ti, kteří jsou účastníky Eh, měli dostatečné znalosti. A tak, eh, aby tyto znalosti existovaly, eh, tak k tomu je potřeba vytvořit specializované soudy v Evropské unii. A v tomto kontextu potřeby dostatečných znalostí a také co se týče výměny osvědčených postupů, tak bych chtěl pohovořit o eh, síti eh, vzdělávání soudců a také co se týče sítě pro eh, vzdělávání v oblasti obchodního práva a občanskoprávní oblasti. Budeme-li mít to, toto zrychlené řízení pro obchodní spory, tak to samozřejmě je věc nelehká, ale samozřejmě zde e, je potřeba mít e, zevrubnou analýzu, soustředit se na přidanou hodnotu tohoto řešení a je potřeba zohlednit stávající aky, tak jak už to bylo zmíněno, a také nelegislativní opatření, e, která nyní fungují. A tak, jak o tom hovořil pan zpravodaj. Zde je potřeba také během tohoto řízení zaručit procedurální eh, práva stran. Co se týče rozhodného práva, k tomuto musíme přistupovat eh, velmi obezřetně. Eh, možnost volby, ta svoboda volby, to je věc důležitá pro podniky a omezení této možnosti volby to musí být vždy velmi zdůvodněno. Nařízení Řím 1 kde se eh, stanoví eh, pravidla pro rozhodné eh, právo. Tento, toto nařízení z roku 2009 a tam se řeší ta otázka smluvní autonomie, tedy volba práva a potom určité akceptovatelné omezení, třeba v případě spotřebitelů či zaměstnanců. Musím říci, že se těším na přijetí této zprávy a e, potom samozřejmě zahájíme zevrubnou analýzu a my e, komise potom vás budeme informovat o našich dalších aktivitách. Já vám děkuji. Nyní e, vás informuji že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, vám bude poskytnuta sekretariátem ve chvíli, kdy budeme mít všechny eh, příslušné informace k eh, této zprávě. Nyní uzavíráme bod 6 a pokračujeme bodem 7, což je výměna názorů o podpoře férovosti a transparentnosti pro eh, uživatele Eh, zprostředkovatelských služeb online. Spravodajem je Francis Zamit Dimek. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. V posledních týdnech eh, jsem se věnoval ehm, diskusím se zainteresovanými stranami o tomto tématu, takže tak, abych tedy opravdu měl lepší představu o tom, co si o věci myslí lidé, kteří se eh, tím eh, konkrétně zabývají na Maltě. Eh, toto opatření je velmi důležité. V podstatě se tomu teď věnujeme poprvé a já opravdu vítám práci komise, protože tady hovoříme o sektoru, který pokud nebude dostatečně regulován, může vést ke ztrátě důvěry v tyto eh, podniky, které působí online a to samozřejmě potom zase může mít negativní dopad na, eh, na trh. Eh, Evropané zde chtějí být konkurenceschopní, takže je důležité, abychom s tím něco udělali. Tady vlastně hovoříme zejména o vztazích mezi platformami a podniky. Také hovoříme o spotřebitelských vztazích k těm platformám a také potom ve finále k prodejcům. A nyní konkrétně hovoříme o tom, jak, jaký je tedy vztah mezi platformami a službami, které se tam nabízí, jak je s nimi nakládáno, jak jsou eh, vlastně, jak se objevují jejich služby eh, v, na těch platformách. Je tam třeba nějaká preference pro služby, které by poskytovala platforma sama za sebe je tam prostě nějaký, eh, nějaké zvýhodněné eh, chování vůči určitým eh, poskytovatelům z určitých služeb. Zde právě potřebujeme transparentnost potřebujeme vědět, jak funguje ranking, to jak znamená si tedy pořadí těch výsledků, v jakém tedy pořadí se ty výsledky zobrazují. Tady vlastně hovoříme o platformách, které poskytují tyto transakce, respektive které je umožňují, ale také hovoříme o vyhledávačích. Z diskusí, které jsem eh, tedy organizoval, vzešlo, že máme informace o tom pořadí, eh, o tom rankingu. Tyto informace je potřeba, aby byly eh, zveřejněné. Nemusíme hned zveřejňovat celé algoritmy, protože samozřejmě to potom vede platformy do těžké situace navzájem mezi sebou. Oni eh, se snaží si chránit takzvaná svá tři tajemství. Takže zde hledáme rovnováhu mezi tím, jak funguje ten ranking, jak se poskytují služby ale zároveň nemůžeme zacházet do všech detailních mechanismů, které, což by potom mohlo mít negativní dopad na vztahy těch poskytovatelů mezi sebou a taky mezi platformami a poskytovateli služeb. Protože pokud oni potom přesně ví, jak, to, jak ten ranking eh, operuje, jak to funguje, tak by možná ovlivňovali výsledky. Další důležitá věc je, jak definovat transakce a započetí transakce. Praktický příklad. Hm, pokud si tedy zadám vyhledání eh, pro nový eh, chytrý telefon, mám tam nějaké tedy možnosti, navštívím eh, různé webové stránky prodejců hm, nebo jdu do vyhledávačů, znamená to pouze vyjádření zvědavosti? Zabrání mi to v tom, abych šel do samotného obchodu, kde si něco nakoupím? Znamená tedy, že něco vyhledávám už za početí určité obchodní transakce? Určitě ne. Takže proto potřebujeme mít jasné definice. Na druhém straně extrému eh, nemůžeme začít s nějakou eh, transakcí online, tím, že třeba poskytneme eh, rezervační detaily a potom mm, se rozhodneme, ne dobře, já půjdu si to koupit rovnou od samotného prodejce a opustím tu platformu. I Velmi důležitá věc, které se musíte také věnovat, je eh, poskytnutí nápravy. Eh, tam eh, tedy ty platformy musí jasně nastavit pravidla, a pokud to není efektivní, tak se jde do mediace. Tady je otázka, zda mediace by měla být dobrovolná, anebo zda bychom měli zdůraznit, že je potřeba ji nastavit povinně. V tuto chvíli to jsou tedy ty hlavní body, ještě se o tom musíme pobavit dále. Ale tedy z krátkodobého eh, pohledu eh, by určitě bylo dobré, pokud by se nám to podařilo takto aspoň vyřešit v stávajícím mandátu tohoto parlamentu. No, no opravdu je to velmi důležité téma eh, ti, kterých se to, kterých se to týká, jsou to pl- platformy nebo e, prodejci, oni jsou si vědomi, že samozřejmě také musí proběhnout jakýsi pr- proces přeskumu, revize. E, Musíme ale prostě začít. Máme tady eh, prostě první kroky, které musíme podniknout. Thank you very much, Mrs. Kaufmann. Děkuji, paní. Kaufmann. Uh, Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já zde zastupuji eh, kolegyně Evelyn Gebhardt. Eh, Omlouvá mi nemohla dnes přijít a eh, poprosila mě tedy, abych ehm, k tomu něco řekla jejím jménem. Ona vítá návrh komise k tomu, abychom dosáhli transparentnost a, transparentnosti a férovosti v této oblasti. Takže transparentnost a férovost, eh, tedy na jedné straně mezi platformami. Ale já si myslím, že v, eh, v tom eh, návrhu se konkrétně nehovoří o té férovosti, takže tady bychom tedy se měli snažit uplatit některá ustanovení z ochrany spotřebitele, protože tady určitě stále ještě panuje jakási nerovnováha, stejně tak podobně jako mezi spotřebiteli a podniky. Abychom k tomu tedy přistupovali férově, vytvořili tam mm, férové prostředí, eh, tak eh, samozřejmě se musíme vyjádřit i k těm algoritmům a musíme mít opatření proti nelegálním eh, postupům, zejména také co se týče zneužívání dat. K soudní kontrole chce paní Gebhardt říci, že ustanovení eh, se musí změnit tak, aby spotřebitelé na evropské úrovni měli eh, možnosti eh, efektivních kolektivních žalob. Děkuji a nyní paní Butone. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vypadl vám mikrofon. A teď už snad funguje, tak ještě jednou děkuji. Děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Vítám návrh Evropské komise, který je nezbytný vzhledem k tomu, jak se rozvíjí tyto zprostředkovatelské internetové služby během posledních pár let a také vyhledávače. Naše podniky, především ty nejmenší, na tom stále více závisí. A právě proto je potřeba konat a chránit je před jednostranným chováním a obchodními praktikami, které jsou neférové na straně podniků, které často mají dominantní pozice na trhu. Tolik tedy pár věcí k zásadám. Předběžně mám za to, že toto nařízení by nemělo bránit členským státům přijímat či zachovat ustanovení, které budou ještě přísnější, například co se týče zákazu anebo sankcionování neférových obchodních praktik. Co se týče rozsahu působnosti, tak mám za to, že je potřeba zajistit, aby e, se to týkalo také těch hlasových asistentů. Neměli bychom se nechat předběhnout ještě předtím, než jsme začali. Je potřeba vyjasnit ustanovení, které lépe ochrání uživatelské podniky a musí být v souladu s článkem 3 a 4, především co se týče oznamovací lhůt a budoucnosti a nekonformních podmínek. Článek 6 by také měl být přesnější a také by měl zacházet dále u určitých protikonkurenčních praktik. Především v případě, kdy platforma, která má dominantní postoj na trhu, poskytuje službu, která přímo konkuruje službě uživatelského podniku a v podstatě nutí k diferencovanému zacházení. Netýká se to pouze transparentnosti takovéhoto zacházení, ale jedná se o neférovou obchodní praktiku, která by měla být zakázána. Co se týče přístupu k údajům, nad rámec transparentnosti je potřeba také zajistit lepší přístup k těmto údajům pro uživatelské podniky. A nakonec toto nařízení by mělo zacházet více da, daleko než měkké právo a měli by členským státům dávat kompetenci určit sankce v případě nedodržení stanovených pravidel. Toto nařízení by také nemělo mít pouze jednoduchou podmínku transparentnosti, mělo by být závaznější pro vyhledávací nástroje a platformy. Předložím pozněvací návrhy, které budou u těchto bodů text doplňovat. Děkuji. Thank you. Uh, now from the... Děkuji. Nyní za komisi pan König. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem přítomným poslancům za mm, vyjádření, které jsme si poznamenali a budeme jej zvažovat v budoucím tedy procesu. Chci zde eh, pouze objasnit asi tři věci. Za prvé, toto je zacílený nástroj, eh, kde se snažíme řešit konkrétní problémy, které eh, vzešly tedy z procesu zjišťování, tedy jaká je situace. Opravdu tady nejde o to, abychom vyřešili všechny problémy. Eh, ačkoliv samozřejmě ve finále o to také půjde. Eh, jsme si asi vědomi, že existují i jiné nástroje, které prostě některé ty problémy potom mohou řešit, co se týče například třeba spotřebitelů. Mm, my jako komise jsme představili takzvaný New Deal, kde tedy uh, už předkládáme určité návrhy a uh, Potom, co se týče uplatňování uh, práva hospodářské soutěže, Tady jsme tedy začali vyšetřovat Amazon a jeho praktiky. Tady přesně šlo třeba o otázku diskriminací, diskriminace toho, jak nabízí Amazon své vlastní produkty a produkty tedy třetích poskytovatelů. Takže e, i tyhle ty věci se tedy řeší už někde jinde e, mimo toto nařízení. Kromě toho, e, tento návrh je často označován za příliš leh, lehký. Někdo říká, že má takzvaný light touch, ale my říkáme, že má určité tedy zoubky, řekněme, že tam jsou určité možnosti, jak dosáhnout tedy řešení. Určitě se snažíme odradit od eh, některých, nekalých eh, praktik, zejména pokud jsou viditelné všem hráčům na tom prostředí. Také zdůrazňuji posílení možnosti eh, řešení sporů což je velmi důležité zejména pro ty menší hráče, kteří eh, potom ehm, závisí na nějakých velkých platformách a ve chvíli, kdy s nimi mají nějaký spor. Máme tři vrstvy interní mediace. Eh, je tam taky možnost vytváření různých asociací, které potom upozorňují na nerespektování pravidel a může se to dostat samozřejmě až k evropským soudům. Je to taky eh, přístup, který má, eh, se dělí na dva kroky. Je to vlastně tedy poprvé, kdy se něco takto reguluje na tomto, eh, v tomto prostoru, řekněme webovém. Neměli bychom tedy se unáhlit. Máme i pozorovací střediska, monitorovací střediska, která budou sledovat tento prostor a toto monitorovací středisko začne pracovat tento týden. Je to tedy středisko, které se zaměřuje na ty platformy. A e, kromě toho nás také čeká e, v blízké budoucnosti přestkum e, těchto návrhů, právě protože tahle oblast se rychle vyvíjí a mění. Takže komise mm, je ochotná vám samozřejmě pomáhat v, pro, v budoucím procesu, pokud máte jakékoliv připomínky na komisi. Děkuji mnohokrát. Tímto uzavíráme bod číslo 7. Předtím, než budeme hlasovat, čeká nás ještě bod 8. Projednáme jej eh, pokud možno rychle. Eh, tady jde tedy o eh, zvážení návrhu zprávy o ustanovení digitální Evropy. Spravodajkou je paní Gebhardt a nahradí ji paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Paní Gebhardt tady není a proto mě požádala, abych i e, v případě tohoto bodu ji zastoupila. Bude to trvat tak dvě, tři minuty. E, nový program e, Digitální Evropa je Eh, nejdůležitějším eh, bodem eh, pro řešení nedostatku digitálních znalostí. Tento program je také důležitým nástrojem, pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy parlamentu, protože tam se stanoví finanční základy pro budoucí digitální infrastrukturu. Zde jde o takové oblasti jako vysoce výkonná výpočetní technika ekonomika, kybernetická bezpečnost, eh, digitální eh, znalosti a také interoperabilní eh, řešení, pokud jde o veřejný zájem. Přístup k takovéto infrastruktuře je velmi důležitý, abychom zajistili prosperitu v EU a paní Gebhardt chtěla poukázat na tři body. Za prvé rozpočet, Eh, paní Gebhardt by si bývala eh, přála eh, vyšší částku. Co se týče tohoto důležitého bodu, Evropská komise navrhuje 9 miliard, ale paní Gebhardt má za to, že těchto 9 miliard vyhovuje tomu, co si parlament přeje a že eh, tady tato eh, částka je dostačující, tak aby se mohly uskutečnit cíle tohoto programu. Eh, potom za druhé společné podniky a společná centra pro inovace. Zde chce Eh, paní Gebhardt poukázat na program Digitální Evropu a především eh, vítá, že je potřeba poskytnout podporu především v oblastech vysoce výkonné výpočetní techniky, kybernetické bezpečnosti a chce eh, poukázat na význam tzv. společných podniků. A je důležité aby eh, se členské státy také finančně podílely. Co se týče investic do společných eh, podniků, eh, tak zde by se měla také podílet přímo Evropská unie a proto paní zpravodajka zde velmi vítá návrh nařízení, co se týče Centra pro evropského pro kybernetickou bezpečnost. Ehm, jinak je potřeba využít eh, stávající eh, sítě, co se týče těch takzvaných digitálně inovačních eh, center a je potřeba, abychom tedy pracovali v oblasti digitalizace. Takovéto centra jsou důležitá, protože podporují i digitalizaci přímo na místě a umožňují ehm, podnikům, aby řešili otázku eh, stále se zvyšující digitalizace a paní eh, zpravodajka tedy se zasazuje o to, aby úkoly těchto center se rozšířily a je důležité, aby tato inovační centra mohla rozhodovat eh, samostatně o své práci a také co se týče prostředků. ITRA je tedy odpovědným výborem a 21. Eh, listopadu. Hlasovat o této zprávě je e, příliš brzo, protože paní zpravodajka má za to, že tato zpráva je tak důležitá a tak e, obsažná, protože se jedná o silnový program a proto si tato zpráva vyžaduje více času. A proto žádá o, o přesunutí hlasování. E, v ITRE, ale zatím toto ještě nebylo potvrzeno, proto by eh, chtěla vás eh, také, eh, by vám, pane předsedo, chtěla poděkovat za výbornou spolupráci. Děkuji, pan Raděv. Vážení kolegové, Chtěl bych poděkovat paní Gebhardt za odvedenou práci na tomto návrhu, také vzhledem k té tak krátké lhůtě. Evropa soutěží s jinými světovými eh, aktéry a pokud chceme zaujmout vedoucí pozici v digitalizaci, tak eh, musíme zvýšit eh, naše regionální, národní i evropské rozpočty. Evropská komise stanovila několik priorit. Za prvé eh, posílit schopnost EU, pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a pokročilé digitální dovednosti. Také je důležité, aby se toto uplatňovalo přímo ve společnosti a v ekonomice. A pokud toto budeme podporovat eh, simultánně, tak eh, díky tomu eh, budeme mít velmi dobré ekonomiky, které se budou zakládat na údajích, podpoří to inkluzi a vytvoří to hodnotu. Je důležité, aby tento program měl dostatek finančních prostředků, tak abychom řešili výzvy digitálního světa. A zde bych chtěl zdůraznit e, kybernetickou bezpečnost a především co se týče počítačových útoků na Evropskou unii. A chci rovněž eh, se zmínit o tom, že je potřeba eh, vyškolovat odborníky v této oblasti. Co se týče umělé inteligence, musíme eh, zajistit také ochranu duš, eh, práv duševního vlastnictví a také etické a právní otázky, které souvisí s odpovědností. Děkuji. Vzhledem k lhůtám, lhůta pro o pozměňovací návrhy je pořád stále ještě 17. 17. září v poledne a možná budeme eh, hlasovat eh, o návrhu 10. října. No, The deadline. Eh, ta lhůta už uplynula. Já jsem řekl, eh, lhuta je, místo toho, abych řekl, lhuta už uplynula. Umlouvám se, to je moje chyba. So now we... Dobře, nyní začneme s hlasováním. Nejdříve zpráva Chrysogonos. Eh, týká se to transparentních a předvídatelných pracovních podmínek. Máte eh, všichni svoje hlasovací kartičky, už jste všichni vložili. Dobře, výborně. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10, pro? Proti? zdrželi se, přijato. 119, 120 a 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 a 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 126, 127 a 9, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Ne, ještě to zkontrolujeme, pokud si tak přejete, ale bylo to přijato. Ano, přijato. Kompromis 13, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato.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 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, já to zkontroluji. Přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato, 160 pro, proti, zdrželi se, přijato, 161 pro, proti, zdrželi se, přijato, 162 pro, proti, Zkontroluji to. Včetně pana Didiera. Výborně, přijato. 163 pro, proti. Ještě jednou to zkontroluji, omlouvám se. Ano, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, omlouvám se, Pozměňovací návrh 20 pro. Uděláme to ještě jednou. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti. Ještě to zkontrolujeme. Přijato. 181, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 23 pro. Chcete zkontrolovat 171. 171 zkontrolujeme. Přijato. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 179 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Yes. It has been adopted. Ano, přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto osmdesát devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 194 a 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 28a pro, proti. Jedná se o kompromis, dobře, zkontrolujeme to. Zamítnuto. Omlouvám se, já eh, hlasuji rukou, eh, nemám kartičku. Ne, nic by to nezměnilo, je to 10 k 11. Eh, Dvacet osm A, ano, zamítnuto, kompromis. My, fault. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 29 pro, proti. Pardon, 28. Uděláme to ještě jednou. Pozměňovací návrh 28. My jsme v té šedé zóně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 197 pro, to odpadá. Kompromis 29. Kdo je pro? Kompromis 29 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme kompromis 29. Paní Hautala, vy jste pro? Přijato. Pozměňovací návrh 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, prověříme 203. Zamítnuto. Kompromis 30 pro proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. 210 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 210. Přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 217 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 a 231 pro. Eh, byli jsme požádáni prověřit 230. Přijato. 34 a 231 pro, proti, zdrželi se, přijato, 232 a 35 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato, 234 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 237 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 36 pro, proti, prověříme tento kompromis 36, prosím. Přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. 244 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se přijato, 246 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato,

přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, prověříme 57.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 přijato. 62, 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, prověříme kompromis 5. Paní Hautala, vy eh, hlásíte pro, ale to nic nemění, zamítnuto. Pozměňovací návrh 83. Omlouvám se. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti. Pozměňovací návrh 83. Ano, víte, o čem hlasujete? Ještě jednou. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 ne, ano, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh stanoviska budeme hlasovat o celém elektronicky. And that has been adopted. Přijato. Gratulujeme eh, panu Chrysogonosovi, který ale není přítomen. Continue. Budeme pokračovat. Nyní nás čeká zpráva paní Hautale týkající se slaďování zveřejňovacích povinností v oblasti politiky ochrany životního prostředí. Je to tak? Before one... Před hlasováním vás ještě poprosím, abyste vzali na vědomí, že pozněvací návrh 47 byl stažen paní Jutelant. Začneme tedy hlasovat. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Pro? proti, zdrželi se, přijato 27 pro, proti, zdrželi se, přijato 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato 7 pro, omlouvám se, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 36 pro, proti, zdrželi se. Vidím tak málo rukou, že bych si to rád ověřil. 36 ověřujeme. Přijato 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato 11 a 38 pro, proti,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 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 44 pro, proti, zdrželi se, přijato, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 40, 17 eh, pro, proti,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 zdrželi se. Zamítnuto, konečně něco. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato a elektronicky budeme hlasovat o celém textu. bylo přijato, takže blahopřejeme paní Hautale. A ještě nám zbývá jedno hlasování. So, uh, we have... Uh, takže Teď máme zprávu paní Geringer. Budeme mít jedno jediné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Schváleno. Blahopřejeme paní Geringere. A další hlasování, které máme, bude v rámci uzavřeného zasedání, takže žádám všechny, kteří nemají právo být na uzavřeném zasedání, aby prosím opustili místnost.